Dear colleagues, please be seated so that we can start to make sure. Vážení kolegové, prosím, usaďte se, abychom mohli začít a abychom měli dost času na vaše dotazy. Takže prosím, zaujměte svá místa. Děkuji. Pokračujeme bodem 6 na našem programu, což je dialog a výměna názorů s Mikou Lintilem, předsedou Rady pro hospodářské a finanční věci a ministrem financí Finska. Pane ministře, vítejte. Jak všichni víme, vy jste 1. července převzali předsednictví Rady ECOFIN a jsme velice rádi, že jste přijel naše pozvání, abyste promluvil o prioritách vašeho předsednictví. Pokud jde o klimatické změny, to je jedna z priorit finského předsednictví. Jedná se eh, také především o přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, což je základ vaší agendy, ale já nepochybuju o tom, že se dotknete i jiných oblastí, jak víte tak finská, finské předsednictví se odehrává ve specifickém kontextu, vzhledem především k nové komise. Budeme se těšit na spolupráci s vámi a budeme doufat v dosažení co největších a nejlepších výsledků. Zahrnuje to také eh, dosažení ekonomických cílů v rámci obecného kontextu evropského semestru. Nyní bych rád zopakoval principy naší výměny názorů. Nejprve vám dám na 10 minut slovo, pane ministře, pak budeme mít sloty pro všechny parlamentní skupiny a pak další. Opět budu se vždy snažit také uspokojit. Uh, minutes for introduction spontánní eh, otázky na konci. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové, je pro mě opravdu ctí eh, to s vámi dnes být. V rámci mých poznámek ve zkratce představím ekonomické, finanční a fiskální priority finského předsednictví a pak vám budu k dispozici pro dotazy. Toto období je zásadní pro Evropskou unii. Evropská rada se shodla na ambiciozní agendě pro následujících pět let. Naším cílem je hladký přechod k dalšímu institucionálnímu cyklu a budeme úzce spolupracovat s novou komisí a Evropským parlamentem. Naše práce v ECOFINu bude součástí tří hlavních priorit našeho předsednictví. V prvé řadě se zaměříme na konkurenceschopnost a sociální kohezi. Za druhé, chceme dosáhnout ambiciozního pokroku v oblasti boje proti klimatickým změnám a v rámci třetího balíčku se zaměříme na ochranu občanů Evropy proti vnitřním i vnějším hrozbám. V rámci těchto priorit se budeme snažit nadále dodržovat respekt vůči společným hodnotám a právnímu státu. Nejprve naše první priorita. Konkurenceschopnost a koheze. Konkurenceschopná Evropa závisí na dobře fungujících interních trzích, dobře fungujících kapitálových trzích, bankovní unii a rámci, který eh, může řešit krize dobře. V rámci Unie kapitálových trhů budeme pokračovat v práci v nastávajících tématech, eh, včetně zpětného získávání řešení dluhů a návrhu pro crowdfunding. Zároveň zahajíme práci na cestovní mapě pro další fázi Unie kapitálových trhů. Pokud jde o bankovní údy, budeme dále pracovat na technickém aspektu Adisu. Zároveň se zaměříme na nesplacené půjčky. Návrh související se sekundárními trhy těchto půjček už je připravený pro trialogy. A my v rámci rady jsme také připraveni pro diskusy na toto téma. Dále budeme prohlubovat hospodářskou měnovou unii. Zaměříme se na program podpory reform a na nástroj pro rozpočet euroblasti, kde spolupracujeme úzce s euroskupinou. Zároveň pracujeme na celé řadě právních dokumentů pro finalizaci revizi smlouvy ESM. A v rámci kontextu nadcházejícího přeskumu plánujeme diskusi na téma fungování fiskálního rámce. To bude důležité téma na našem neformálním zasedání Ekofinu následující týden, což by nám mohlo pomoci zpracovat přeskum ze strany komise příslušného rámce. Efektivní a spravedlivé daň, danění je zásadní pro růst konkurenceschopnost a sociální soudržnost. Budeme pokračovat v boji proti daňovým podvodům, proti narušení daňového základu a odklánění zisku. Jedná se o globální boj a členové Evropské unie budou muset se spolupracovat s OECD pro nalození globálních řešení. Jednoduchý a efektivní systém DPH, který je odolný vůči daň, vůči podvodům, je zásadní pro fungování jednotného trhu a pro ochranu daňových příjmů. Budeme pokračovat v diskusi o definitivním balíčku režimu DPH a budeme také probírat další návrhy z DPH související. Zároveň se také zaměříme na daň spotřební. Rovněž budeme pokračovat toho o společném podnikovém daňovém základu. Pokud jde o finanční transakce a jejich zdanění, jakmile se shodneme s členskými státy, budeme pokračovat v práci na tomto tématu v Radě. Další prioritou jsou klimatické změny. Přechod směrem k nízkouhlíkové ekonomice spoléhá na ekonomické pobídky a fiskální zdroje. Chceme spustit širokou diskusi o integraci klimatických zásad do práce ECOFINu a chceme vyž, využít plného aspektu nástrojů pro změnění klimatických změn. Také hodláme spolupracovat s komisí, abychom vytvořili plán pro finanční ministry a klimatické změny. Budeme využívat koalice finančních ministrů pro klimatickou akci. Tato skupina byla vytvořena minulý rok v Dubnu a budu ji předsedat já spolu s finančním ministrem Chile. Dále udržitelný finanční rámec a taxonomie. Tak to jsou také důležitá témata, která chceme rozpracovat. V neposlední řadě chceme spustit diskusi na téma energetického zděnění v Evropě. Cílem by měla být uhlíkově neutrální Evropa. A poslední priorita v oblasti ekofinu je pro nás bezpečnost. Bezpečnost podléhá mnoha změnám. Hrozby se skrývají v mnoha podobách. Dochází ke zkreslování informací, porušování kybernetické bezpečnosti. Jsou to podoby, kterých si nejsme ani vědomi. takovýto hybridní eh, vliv nic nestojí. Spouští se na nízké úrovni, může nás učinit zranitelnými, může podnítit pochybnosti a porušit náš rozhodovací proces. Začneme také projednávat otázky odolnosti vůči těmto hybridním hrozbám na neformálním ECOFINu příští týden. Naším cílem je zvýšit povědomí a identifikovat možné změny pro následnou práci. V oblasti bezpečnosti boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu budou jedni z klíčových témat během našeho předsednictví. Vyzveme ministry k projednání tohoto tématu na základě zprávy postmortem komise s cílem přijmout závěry rady o strategické agendě a praní špinavých peněz. Dále, zabránění nekontrolované migrace je zásadní pro bezpečnost. Práce na evropské finanční kultuře pro rozvoj je důležitou součástí takovéto práce pro mm, řešení klíčových důvodů migrace. Tuto práci spustíme v říjnu a budeme pracovat s doporučeními skupiny moudrých. Čili tolik závěr mého projevu. Já jsem vám k dispozici. Děkuji. Vůbec se nepřetáhl. Jenom 13 sekund. Hm, takže doufám, že aspoň někteří z vás budou schopni dodržet takto přesně časový limit. Nyní si vezmu slovo já. Mám první slot, ne, že bych toho neměl dost dnes, ale nemohu odolat. Určitě se bude hodně projednávat otázka klimatických změn, takže já se zaměřím na něco jiného a na zdanění. No, velice rád slyším, že právě tato oblast je pro vás prioritní. Nicméně rád bych chtěl vědět, jak daleko jste schopni zajít, protože ne všechny otázky fiskálního charakteru jsou globální. Některé jsou skutečně výlučně kompetenci EU. První otázka. Reforma DPH. Věřím a během posledního mandátu došlo na mnohá slyšení, že to by mělo skutečně velké výhody pro ekonomiku a mm, pro spravedlnost, rovnost zacházení. Jak chcete unblokovat, eh, deblokovat situaci, protože nedošlo k velkému pokroku. CCCTB. Chcete pokračovat v technické eh, diskusi? Do jaké míry? Zajímalo by mě, eh, mm, jestli je tam prostor pro posílení spolupráce nebo není. Za třetí, poslední věc, eh, digitální daň. Tato otázka byla uzavřena před několika měsíci, protože v radě nedošlo ke schodě. Možná by stalo za to opět toto téma otevřít, vrátit se k němu, protože zdá se, že členové rady si nemyslí, že to má přidanou hodnotu a to je velké riziko. Takže tolik mé tři otázky. Kiitoksia. Sorry, I give my answers in Finnish. Kiitoksia puheenjohtajalle kysymyksistä. Budu hovořit finsky. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše otázky. První z nich se týká eh, otázky DPH to je skutečně pro naše předsednictví prioritou. My budeme pokračovat v našem úsilí, které už započalo a bylo pro předpřipraveno za rumunského předsednictví. Naším cílem je samozřejmě zefektivnění současného systému odvodů v rámci DPH. A v, této, v tomto kontextu zmíním zejména zdaňování finančních transakcí. Tady se snažíme propracovat ten aspekt správních kroků k směrem k jakýmkoliv podvodům či vyhýbání se daním či eh, Mm, akcíze. Kromě toho jsme pro přesnější režim úlevy a výjimek od platby DPH. Přistoup, před, brzy předložíme vlastní návrh. Pak otázka přeshraniční. To je složité téma. Jak má v praxi vypadat zdaňování eh, přes hranice a pak zdaňování v digitální oblasti. Digitalizace, to je obrovská výzva právě v kontextu daní. A Jedno jedno z témat, eh, jimž si vzala pod lupu i skupina G20. Finsko rozhodně by chtělo být tím prostředníkem, který i na půdě rady tyto diskuse rozproudí. Rozhodně členské státy potřebují řešení, které umožní integraci této záležitosti do vnitrostátních zákonodárných systémů, tak aby zároveň nebyla narušena věrohodnost evropské ekonomiky. My velice bedlivě sledujeme tu diskusi, která běží v OECD a zároveň předáváme všem zainteresovaným stranám i naš, naše stanovisko, náš přístup. A co se týče CCCTB, to je daňový základ právních osob. Tam budeme pokračovat s technickými pracemi a rovněž i zde, v duchu toho, co už připravil romské předsednictví, tam to můžeme rozdělit na otázky, které potřebují hlubší politickou reflexi a pak i praktická eh, otázka toho, zda se to má týkat všech daňových poplatníků, zda tam jsou potřeba určité pobídky, anebo zda bychom měli ehm, to vyřešit tím, co už máme například v direktivě o vyhýbání se daním. Pane ministře, já jsem nesmírně rád, že jste mezi námi. A já opravdu mohu pochválit váš program. Je nejen zajímavý, ale i přesně odpovídá duchu doby a zároveň je ambiciozní. Já jsem i spokojen, že zde zaznívá téma prání špinavých peněz, to je něco, co rezonuje s tím, o čem hovoříme zde v parlamentu. Vyhýbání se daním, i to je něčím, co se musí na evropské úrovni dočkat větší pozornosti. Já bych rád pokračoval v diskusi o digitalizaci, jak digitalizaci firemních systémů, ale i digitalizaci zdaňování. To už běží nějaký rok a my bychom v co nejbližším termínu rádi se dočkali nějakého konkrétního řešení. Vím, že když se pan prezident Macron setkal s panem Trumpem, tak oni se na něčem předběžně dohodli v oblasti digitalizace firem. Máte o tom nějaké informace a pokud ano, tak na tomto základě bude něco předloženo za vašeho předsednictví? No a poslední věc, rád vám poblahopřeji, dočetl jsem se v novinách, že jste jedním z trojice nejpopulárnějších politiků ve vaší zemi, doufám, že vám to vydrží i po tom pololetí té předsednické funkce. Já vám děkuji a mohu vám prozradit, že že Heinel Lome, kolega poslanec, byl mým předchůdcem na křesle ministra financí. No a on právě na tyto otázky odpovídal za předchozího finského předsednictví. Zdaňování v digitální oblasti. Digitální daň. Já nevím, jak to vypadá úplně ta aktuální situace. Každopádně se jedná o obrovský komplexní problém a i to řešení musí být nadmíru všeobjímající. Tady rozhodně by tomu neměl scházet globální aspekt a mělo by to být pak být uplatnitelné obecně. Opakuji tedy, my sledujeme, co se o tom hovoří na fóru OECD a jakmile uh, získáme nějaké konkrétní poznatky, případně dospějeme k závěrům, které budou stát za zveřejnění, tak to na půdě rady uděláme. Možná zatím si říkáte, že jednáme trochu liknavě, ale pokud sledujete, jak se to ve světě všechno vyvíjí, tak jak už jsem předeslal, ono záleží na tom, abychom eh, cokoliv děláme, zapadli do toho, co už se řeší jinde. Děkuji a za Renew Europe eh, pan Garicano. Ano, dobrý den. Jsem rád, že zde mám představitel sesterské strany a blahopřeji k nedávnému jmenování. My rozhodně uznáváme, jak velkou výzvou vaše práce nyní bude v takto významném období pro Evropu. Rovněž na nás dělá velký dojem sestavení priorit. Ten balíček rozhodně je něco, s čím se dokážeme sami stotožnit. Moje otázka se bude týkat jedné z nejvyšších nejistot na obzoru, což je Brexit a to, jak mu musíme čelit. První otázka je, přímá a snadná. Jak vypadá aktuální stav vyjednávání? Všichni víme, že britská vláda nedávno eh, tvrdila, že neustále dělá pokroky. A druhá věc, jak jste připraveni, či jaké je vaše vyhodnocení připravenosti jak EU jako celku, tak i eurozóny na tento šok, zejména v situaci, kdyby mělo dojít eh, k tomu Brexitu bez dohody. Jak to ovlivní finanční stabilitu, hospodářský růst v EU a k jakým opatřením hodlá ECOFIN přistoupit, případně s jakými opatřeními počítá z pohledu ekonomických eh, rozhodnutí a pod otázka, co se domníváte, že by mělo být tím, k čemu EU přikročí, pokud se Brexit stane bezprostředně nás eh, očekávající realitou. Já vám děkuji za tyto otázky. Bohužel, musím zde konstatovat, že Brexit není oblastí, již se zabývá skupina ECOFIN. Obecně mohu pouze říci, že já sám bych si přál, aby došlo k dohodě v rámci ECOFINu se nám podařilo stotožnit veškerá možná rizika, potenciální rizika, například zpomalení hospodářského růstu a tak dále. Je ale těžké jakkoliv spekulovat. Já mohu pouze opakovat to, co jsem už uvedl, že Brexit není jednou z mých, jedním z mých témat ani tématem ECOFINu. Věla Nimisto za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že jste zde. Rádi vás zde vidíme. Já jsem přesvědčen, že jak finskou, tak i celoevropskou ekonomiku povedete účinně. Moje otázka se však bude týkat konkrétně klimatických změn. Tam před námi, před celou Evropou i před členskými státy stojí obrovské výzvy. Pokud se podíváte na úroveň ambicí, které nám tady líčí finské předsednictví, jak má dotáhnout cíly, totiž být neutrální do roku 2035 a přitom se to ale liší od toho, či nedokáže se to úplně sladit s aspektem zdanění a hospodářskými politikami. Takže můj dotaz směřuje právě tam, jak to chcete vše, aby to do sebe zapadalo. Pak ještě zde máme navrh komise, týkají se taxonomie a udržené, udržitelného financování, jak se z tého tématu stane něco více než jenom eh, takovéto ozeleňování slovy, jak to lze promítnout do reality. Dva konkrétní aspekty. Dotace v oblasti fosilních paliv. Všechny členské státy byly požádány, jak mají omezit financování fosilních paliv. V praxi se děje velice málo, co s tím hodla Finsko udělat. Zatím je to na úrovni 55 miliard eur. To byl rok 2016, takže jsou to ještě poměrně velké peníze. A pak OECD Eh, požádalo, aby se vše řídilo více eh, klimatickým aspektem u toho zdaňování. Finsko ale samo v energetické oblasti má pouze minimální úroveň zdaňování a mm, mohlo by se pracovat i s tímto nástrojem. Mohli bychom se dočkat nějakých konkrétních celoevropských návrhů týkajících se mm, zeleného zdaňování v úvozovkách, tak aby ten systém daní, který se přizpůsobuje boji s klimatickými změnami, byl účinnější? Ano, děkuji za takto konkrétní otázky. Akce proti klimatickým změnám je jednou z ústředních priorit našeho předsednictví. Udržitelné financování je toho součástí. Cílem udržitelného přístupu k financím by mělo být nastolení podpory finančních trhů právě pro zelené hospodářství, pro zelenou ekonomiku, ekologickou ekonomiku a tomu se chceme za doby svého předsednictví věnovat. Mnohé finanční instituce se už chopily iniciativ, které se snaží přesunout těžiště směrem k udržitelnému financování. Takže to už je slibné. A co se týče té taxonomie, tak doufáme, že právě na začátku podzimu na radě se nám podaří nastolit první kolo vyjednávání v této otázce, aby vše proběhlo co nejdříve. Důležité je, aby ta kategorizace proběhla co nejvhodněji Nesmíme to tedy uspěchat. Záleží pak na kvalitě toho výstupu. I to bude posléze součástí prací nad emisní neutralitou a i nad tím, jak si Evropa dlouhodobě poradí v oblasti klimatu. V tomto kontextu na celoevropské úrovni zatím pracujeme nad eh, intenzivnějšími kroky. No a to mohu ilustrovat i tím, jak eh, k tomu přistupuje Finsko, i když tady co by představitel Finska nevystupuje před vámi. Jsem zde za přesně, předsednictví, ale přesto je to nějaký důkaz toho, že se tím zabývá, a zajímá nás to. Bude to rovněž jedno z neformálních témat při neformálním zasedání. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Srdečně vás vítám na našem dnešním zasedání zde. Já bych rád navázal na téma digitálního zdaňování. K tomu bych se rád vrátil naše eh, politická skupina ID obecně podporuje záporný postoj. Ve vaší zprávě o předsednictví se ale vyjadřujete i k otázce daňové soutěže, kterou vyhodnocujete jako spíše škodlivou a poukazujete na takovýto škodlivý jev, který chcete potlačit? K tomu mám dvě krátké otázky. Za prvé, pokud několik málo členských států si zavede digitální daň na národní úrovni, Znamenalo by to pro vás škodlivou daňovou soutěž a posílil by jí to, či spíše by jí to oslabilo? A druhá otázka. Řekl byste, že společná celoevropská digitální daň by evropský růstový potenciál a prohloubení jednotného trhu se službami omezila, by tedy omezila a byla by překážkou v rozvoji celoevropského trhu se službami? Kiitoksia kysymyksestä. Digivero on tietysti... Já vám děkuji za tuto otázku. Digitální zdaňování, ono je to zajímavé téma. Jedná se o daň, která je není v popředí zájmu všech ve světě. Ono rozhodně stojí za to spíše se tím zabývat celoevropsky, než aby si každý členský stát vymýšlel vlastní řešení. Ideální řešení by bylo, jak už jsem se dříve zmínil, vše si dohodnout celosvětově, globálně. Jakmile se objeví různé varianty, různé způsoby přístupu, tak my, co by Finsko, podporujeme digitální daň a i trh se službami. No a právě to, že to bude jednotná daň, tak to bude ústřední. Za EKR Eugenie Jurica. Thank you very much for the floor. Děkuji, děkuji za slovo. Budu hovořit slovensky. Pane ministře, položím vám tři otázky k tomu, co by mě zajímalo eh, z hlediska prosazování priorit finského předsednictví. Jednak eh, součas, současná fiskální pravidla nejsou dokonale dodržována a v této souvislosti někteří mluví o ještě větší flexibilitě a lze tušit, že zatím vidí možnost eh, zvýšení veřejného dluhu. Finsko hovoří spíše o zjednodušování pravidel, což může znamenat, že spíše mu jde o zpřísnění. Otázka zní, myslíte si, že přispěte ke snížení veřejných dluhů v eurozóně? A druhá otázka se týká debaty, kterou jsme dnes vedli s paní Lagardeovou bilance, rozvaha ECB za posledních deset let narostla o 100% a dnes se mluvilo o vedlejších dopadech e, té volnější měnové politiky. Zajímalo by mě vědět, zdali vidíte také některé negativní vedlejší dopady volnější měnové politiky a chcete s tím něco udělat. Poslední otázka se týká klimatických politik. Myslíte si, že míra zapojení ekonomických analýz do klimatických, klimatických politik je přiměřené, anebo chtělo by to více ekonomických analýz, řekněme, typu hodnota za peníze. Děkuji. Kiitoksia kysymyksistä. Děkuji hm, za otázky. Za pokud jde o pravidla fiskální politiky a hm, pokud jde o různé možnosti předvídatelnosti, transparentnosti, cílem je posílit fiskální politiku a zlepšit eh, její důvěryhodnost. Musíme zlepšit eh, i předvídatelnost, otevřenost, transparentnost a vyhnout se složitosti. Růst a stabilita, pakt, pakt růstu a stability eh, je třeba přizpůsobit stávající situaci korupci a ekonomice. O tom také budeme diskutovat na schůzi ECOFIN. Rozvaha ECB k tomu teď se nemohu vyjadřovat z titulu své funkce a vaše poslední funkce. Vaše poslední, poslední otázka, zdali environmentální otázky by měly být zahrnuty v hospodářských politikách? Myslím si, že určitě ano. A kvantifikovaně dobrým východiskem je eh, naše environmentální koalice ministrů financí, které já spolu předsedám. A Máme různé nástroje, abychom bojovali proti změnám klimatu i z titule našich funkcí ministrů financí. Děkuji. A teď Dimitri Papamedomolis z GUE a tím uzavřeme první kolo otázek. Děkuji. Pane předsedo, vy nastupujete do funkce předsednické země v okamžiku, kdy Evropská unie respektive evropská ekonomika, eh, musí řešit velké problémy, výzvy. Dochází k eh, zpomalení růstu ekonomik v řadě zemí, včetně Německa především. A je zde tedy riziko světové recese. A na druhé straně, když hovoříte o cíli tedy mít inkluzivní Evropskou unii. Hovoříte o sociální soudržnosti, o udržitelném rozvoji, tak eh, v rozpočtu však eh, rada na tyto cíle vůbec nereaguje. A eh, dokonce řada zemí chce, aby se snížily výlohy na třeba politiku soudržnosti či společnou zemědělskou politiku. A já se ptám, jak chcete zrealizovat všechny tyto cíle soudržnosti, udržitelného rozvoje, participativní ekonomiky a podobně, když na druhé straně máte rozpočet, který je oklešťován. A další otázka na vás, pane ministře. Ta se týká bankovní unie která by měla být konečně završena. Komise, centrální banka tvrdí, že nejprve je třeba dokončit třetí pilíř, pilíř eh, systém EDIS, eh, systém záruk. To se zavádí již pět let. A vzhledem k tomu, že Finsko, pokud se nemýlím, je mm, mezi zeměmi, které jsou proti Eh, vývoji eh, um, bankovní unie. Tak já se ptám, zdali máte v úmyslu nějak pozitivně se tomu věnovat, anebo to eh, opět odložíte na nekonečno. Děkuji. pravidlem, že měnové otázky se řeší na radě ministrů eh, zahraničí a pro vnitřní záležitosti a mm, některé na ECOFINu. Ale já si myslím, že my jako předsednictví my se snažíme hledat eh, řešení, angažujeme se v této otázce. Samozřejmě finální rozhodnutí bude na předsedové Evropské rady. Tady eh, nelze teď anticipovat eh, výsledek. Čekají nás vyjednávání a to je na Evropské radě teď. A jde o to nalézt globální úroveň, tedy rámec, který bude vyhavovat všem a správně vyvážit eh, všechny priority, staré i nové. A po teď k bankovní unii. My jsme se zavázali, že budeme pokračovat eh, v technických jednáních směřujících po, posílení bankovní unie a hodláme začít vyjednávat s Evropským parlamentem o MPL a o návrhu, který se týká těchto, tedy NPL, ne, nevýkonných nebo nebonitních úvěrech, eh, budeme i o tedy eh, o eh, kolaterálech a budeme se snažit hledat akceptovatelné řešení. Začali jsme již na tom pracovat, ale je to strašně složitá záležitost, tak proto potřebuje čas. Doufáme, že nedojde ke přílišným průtahům ve vyjednávání a především eh, těch jednáních, která se budou týkat sekundárních trhů. Děkuji. Teď zahájíme druhé kolo. Stefan Berger z EPP zahájí druhé kolo. Děkuji vám. Pane ministře, v současné době jsme svědky velice různorodé situace v různých členských státech EU. Jak se to tedy vyvíjí a rovněž i ta koncepce, jak kočírovat finanční trhy, se liší stát od státu. Vy jste se zmínil o tom, že by vše mělo být nějak trochu sladěno. Mohl byste to konkretizovat, jak bychom například mohli zvládnout, eh, omezit předlužení v některých členských státech, dostat to přece jen trošku pod kontrolu a to i v kontextu skutečnosti, že přece jen už se stahují mračna nad současnou hospodářskou situací ve světě. Pak jste zde nakousl téma digitální daně a pokud jsem vás správně pochopil, či spíše řeknu to tak, bylo by vaší ambicí celoevropské zdaňování anebo sladění digitálních daní v jednotlivých členských státech, aby to bylo trochu sjednoceno. Tam bych rád slyšel jasnější odpověď. A pak třetí věc, když víme, že na poli digitalizace se uh, už budou rozhodovat témata, která budou rozhodující pro budoucnost, tak je zároveň i jasné, že hospodářská situace ve společnosti bude poměřována mírou digitalizace, tedy tam, kde bude digitalizace se vyvíjet svižněji a pohotověji tam máme lepší hospodářské výhledy obecně a proto se táži, zda by se dalo digitalizaci trochu zjednodušit, například zjednodušením daňového rámce či odstraňováním překážek a tak dále. Kiitoksia. Mm vakaus- ja kasvusopimuksen osalta. Děkuji. Pakt růstu a stability. Tak k tomuto paktu jsem řekl, že zvažujeme různé alternativy, jak zlepšit jeho předvídatelnost a transparentnost. A cílem je posílit rámec fiskální politiky v EU, aby byl i kredibilnější. Pokud jde o tu digitální daně, tedy zdanění těch digitálních podniků, cílem je mít harmonizovanou situaci. Ideální by bylo, aby to byla globální daně. Mohou, nebo to mohou být národní daně, ale musí být zharmonizovány. A digitální investice O tom jsme ještě vůbec na Ekofinu nemluvili. Dobře, za SAD Kostas Mavridis. Thank you, Chairman. Right here. Děkuji, pane předsedo, jsem se. Dvě odlišné otázky a Rád bych na ty konkrétní otázky měl konkrétní odpovědi. Mohli byste trochu vysvětlit, co pro vás je udržitelné a zelené financování ve světle změn klimatu především? To je moje první otázka. druhá otázka, abych navázal na kolegu Papamidulise. Mě by vaše argumenty, ne osobní, ale ty argumenty, obecné argumenty týkající se implementace, včasné implementace třetího pilíře bankovní unie. To vůbec není přesvědčivé, to, co říkáte. A já vysvětlím proč. Já už tady působím pět let. A vždycky jsem to chápal, že eh, to, že zde není vůle dotvořit bankovní unii, tak to nebylo tolik v těch technikálích. Ty všechny chápeme, ale spíše to byl politický odpor. Moje otázka. Vzhledem k tomu úvodnímu prohlášení, kdy jste řekl, že vaší prioritou je konkurence, schopnost a soudržnost v Unii. A můžeme si říci, proč e, tedy e, to nejde u bankovní unie, Můžeme hovořit o CMU bez toho, aniž bychom dokončili bankovní unii? To jsou významné otázky. A já doufám, že, že my eh, nějakým způsobem neukvapíme třetí pilíř, protože jsou ze země, které trpí eh, právě kvůli eh, implementaci prvních dvou pilířů to nejenom politika, ale jde o etiku, tak my chápeme společné hodnoty. To, že jsme si řekli, že budeme sdílet stejný osud. Tak bych rád, abyste se k tomu vyjádřili. Děkuji. Děkuji. Ano, musíme Eh, zajistit, že finanční trhy budou schopny podpořit eh, ten přechod na zelenou ekonomiku. A co spadá pod termín zelená ekonomika? Samozřejmě to je. Eh, to znamená, že ústřední roli tam hrají veškeré aktivity, jejichž cílem je bojovat proti změně klimatu. Změna klimatu to je globální problém dnešní éry. A co se týče euroskupiny, pracujeme na bankovní unii, aby byla dokončena a zde chceme i mít ten e, režim záruk za depozita, ale zatím jsme neměli čas to zahrnout do programu předsednictví, ale já určitě podporuji dokončení bankovní unie. Uh, next speaker, uh, Další za Luisa Louisa Polit. Pane ministře, mnohokrát děkuji za to, že jste k nám dnes přišel, ale já eh, na vás budu tlačit s Brexitem. Víte, Eh, máme problémy. Má země, Spojená království, hm, trpí těmito problémy v Evropě taky, jako ostatní Evropané. I eh, my se chceme vyhnout eh, odchodu bez dohody. Upřímně řečeno bychom preferovali žádný Brexit. Úzká hospodářská spolupráce byla výhodná pro nás, pro všechny. Chtěla bych vědět, co se děje v radě, aby se zmínil dopad na evropskou ekonomiku toho, že eh, Spojené království odejde. Za druhé je také důležité, že ti z nás, kteří chceme, abychom byli všichni nadále společně, abychom eh, si uvědomili, že právě disbalance v Evropské unii dávají eh, palivo hm, populistům, nezaměstnanost mládeže, Portugalsko, Itálie, Řecko a pak nedostatek růstu v, po krizi rozhodně nepomohly v celé věci. V které ekonomické reformy si myslíte, že jsou nejdůležitější pro ochranu koncepce liberální demokracie? Mnohokrát děkuji za na nejvýš aktuální otázku, ale bohužel skutečně do mého mandátu to nespadá, jakožto předsedu, předsedy rady Ekofinu. Čili, jak víte, Evropská unie se v této věci vyjádřila jasně. My jsme se dohodli, na brexitové dohodě a podmínky nejsou k dispozici pro další vyjednávání. Ecofin pracuje tak, aby trhy fungovaly i v rámci scénáře bez dohody. V tom hodláme pokračovat. Pak eh, k otázce liberální demokracie. Víte, je úkolem všech nás politiků, abychom chránili liberální demokracii. Bohužel nemám čas eh, rozpracovat tuto otázku. My musíme za udržení této demokracie se Eh, chovat kolektivně. Dále eurozóna, eh, tam eh, byla otázka ještě k eurozóně a myslím si, že to určitě spadá do mandátu ECOFINu, takže jestli se k tomu můžete vyjádřit. Pane předsedo, Víte, takováto interní nerovnováha je také v působnosti euroskupiny a ne ECOFINu, takže mm, já těžko se k tomu mohu vyjadřovat. Jsem novým členem euroskupiny, takže je mi líto. Za EPP Jessica Polfiat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Lindu, za prezentaci. Evropská ekonomika se zpomaluje, prognózy se zmírňují, dochází na Brexit a globální obchodní konflikty. A to určitě evropskou ekonomiku dále poškodí. Je důležité, aby členské státy využili všech příležitostí potenciálního růstu. Chtěla bych vědět, jak vaše předsednictví povzbudí, aby členské státy uplatnily specifická doporučení vzhledem eh, především k deficitu. Nemůžeme si dovolit opět recesi. Více než 50 těchto doporučení bylo buď vůbec nerealizováno nebo realizováno pouze částečně. Děkuji. Děkuji za otázku. Stabilita a růst. Ty patří komisi. Na nás je, abychom na těchto věcech pracovali ze strany rady a doufám, že všechny členské státy budou takovéto návrhy opravdu dodržovat a že se budou držet stanoveného rámce. Eh, děkuji, Alfred Sanz, SAD. Děkuji, pane předsedo. Dvě připomínky a návazně vždy otázka. Za prvé, evropský hospodářský scénář. Má sice nízkou inflaci, nízký růst, ale měnová politika byla uplatněna pro dosažení různých cílů. Ve Spojených státech zažívají velký růst v našich politikách v rámci v eurozóně, ale nejenom tam, striktně uplatňujeme pravidla fiskální politiky, které využívají situace, která panovala v Evropě před 40 lety, ale dnes se situace změnila, totiž pravidla z té doby už dnes takovou logiku nemají, ale zavazují naše státy více než ty pravidla ve Spojených státech. Myslíte si, že je to nadále rozumné? Politicky se řídíme krátkodobě. Příkladem toho je, že šéf Eurofino to neřešil šest měsíců, není, eh, se mění každých šest měsíců, eh, není čas na změnu, změnu paradigmatu, dále řízení, mon, monetárních holdingů je ve veřejné působnosti. Jsou tady úpravy, které uplatňovaly soukromé platby, ale bez suverenity vytváření peněz bylo malo kdy tolerováno veřejnými orgány, ale dejme tomu návrh Facebooku, celosvětová síť která navrhuje vytvoření vla, vlastní měny, z toho vytváří něco, co je organizováno mimo eh, veřejnou zónu. To, eh, co jde mimo stávající eh, rámec je jasné. Ovlivní to ústřední banky v Evropě, ale i jinde. Spojené státy k tomu přistupují prozřetelně. Kde eh, na toto téma stojíte vy, ECOFIN, a vůbec došlo na tuto otázku? Kiitoksia mm, näkökannoista ja Mnohokrát děkuji za tyto názory, za vaše otázky. Jak už jsem říkal, my zvažujeme alternativy, pokud jde o, o zlepšení předvídatelnosti paktu růstu a stability s cílem posílit rámec a kredibilitu našeho fiskálního systému a fiskálních rámců Nemyslím si, dejme tomu, že v rámci šestiměsíčního předsednictví, kdyby to se nějak změnilo, že to by mělo nějaký velký dopad na takovýto vývoj. Diskuse o digitální měně se probíhaly v centrálních bankách i jinde. A pokud bude potřeba nějaké eh, zaznamenat nebo řešit nějak vývoj, tak se nám to dostane v okofenu tak, eh, na stůl rovněž. Do posud, jsme toto neřešili. Dále slot zelených, ale oni už se nehlásí. Pan Beck teď za RD. Děkuji, pane předsedo. Moje druhá otázka se týká potírání obcházení daní a bojem, boje proti praní špinavých peněz. Jak sám víte, jedná se o novou směrnici o e, potírání praní špinavých peněz, ta už je v plném troudu a z března, z té analýzy z března letošního roku vyplývá, že právě ve Finsku se peníze propírají stále více. Zdá se, že Finsko eh, z důvodu své praxe toho, kdo si může otevřít účet v bance pouze na základě svého občanského průkazu a i toho, že je atraktivní zemí, se stala takovou zemí, kde se ty peníze prostě eh, investují a pak ztrácejí. Je tedy prominentní zemí na trhu praní špinavých peněz. Ale podle analýzy z dubna roku 2019 se došlo k významným zjištěním, v tom smyslu, že schází jak odborníci, tak personál k tomu, aby se s tím dalo něco dělat. A moje otázka na vás, máte pocit, že Finsko zaostává za ostatními zeměmi v otázce potírání praní spinavých peněz? A pokud ano, jak se z toho můžeme ponaučit a v, jakým, v jakém smyslu, jakým směrem se může Finsko v té věci zlepšit? Suomi on erittäin vahvasti sitoutunut. Finsko se vyhraňuje velice jasně proti praní špinavých peněz. Vy jste mluvil o FATF zprávě už eh, to prošlo eh, dozorem a nyní se to realizuje. Takže my eh, jsme už posílili k legislativu. V roce 2018 došlo na posílení posledních změn, došlo na úpravy ve směrnice EU a ML. EKR, Jessica Stagard. Pane předsedo, děkuji. A vážený pane ministře Linktilo, vy jste v rámci období ohňů amazonských pralesů zmínil, že zakážete dovoz vězího z Brazílie. Já mám 25 let letou praxi jako finanční kontrolorka. Hospodářský růst znamená vymícení losu z důvodu orné půdy no a že globálně došlo k poklesu plochy od roku 2003 o 25 podle dat NASA. Já si myslím, že protekcionismus, který navrhujete, ho bude ohrožovat růst v Brazílii v Evropské unii. A pokud skutečně vám záleží na růstu a na požáru, nemyslíte si, že by ten zákaz byl kontraproduktivní? Děkuji. Ano, říkal jsem, že komise by určitě měla prošetřit dovoz brazilského hovězího. Myslím si, že to z toho důvodu, že stávající eh, požáry, eh, které eh, se nedějí pouze v Brazílii, ale i jinde, vlastně trvají dlouho a vlastně se v této oblasti nic moc nedělá. Nedělá se moc, aby se bojovalo proti těmto požárům. A proto nejfunkčnější řešení většinou souvisejí s ekonomickým řešením. Pak tady byl návrh komise, ale já nevím, myslím si, že v této oblasti nedošlo na žádný nějaký výrazný vývoj. Máme tady nejprve Margaret Marquez z SAD. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a mnohokrát děkuji, pane ministře, za veškeré informace a za odpovědi na naše otázky. Mám tři věci. Nejprve, pokud jde o Brexit, No, vlastně dvě otázky, protože eh, vy jste na jednu odpověděl. A pak mám další otázku, ale vzhledem k pokroku eh, ohledně Brexitu. Pokud jde o rozpočtový výbor, tak eh, my jsme tady neměli žádné zástupce předsednictví. Možná, že to je věc, která souvisí spíše s rozpočtem než s ekonem ale nevím, zdali finské předsednictví má v úmyslu nadále dosáhnout schody v EVFR v rámci tohoto semestru. Další otázka. Rozpočet eurozóny. Komise navrhuje zavést mechanismus, což by mělo být takovým východiskem pro vytvoření přesně toho, o čem mluvíme, rozpočtu eurozóny. A chci se zeptat, jak to vidí finské předsednictví? Co navrhujete v této oblasti? Nejprve k existenci rozpočtu a za druhé také k objemu, který komise navrhuje. Jakožto předseda Ecofinu, myslíte si, že částka navržená komisí je dostatečná pro vytvoření nějaké rozpočtové kapacity eurozóny? Děkuji. Bohužel. Nevím, proč rozpočtový výbor zatím neměl nebo nemá zástupce Finska, pokud jde o víceletý finanční rámec, to se řeší v rámci Rady pro všeobecné záležitosti i v Evropské radě. Osobně doufám, že během finského předsednictví se nám podaří vám dát ospokojivou odpověď. A v neposlední řadě načasování o tom rozhoduje předseda Evropské rady a Finsko bude v této pokráci pokračovat, aby posílala EMU následně podle práce Evropské skupiny. Dále máme ehm, rozpočet eurozóny, už jsme na tom legislativně začali pracovat. Pokud jde o podpůrný projem, o reformy, ECOFIN, ještě tyto otevřené otázky dále projednává a jsme v kontaktu s předsedou euroskupiny. A pak pokud jde o částku, o objem rozpočtového nástroje, tak k tomu se nemohu momentálně vyjádřit. Eh, Leftenis Ještě další spontánní řečník. Máme tady pana Nikolau z nezařazených. Eh, děkuji, pane předsedo. Pane ministře, v Řecku, ale i v jiných zemích máme se souhlasem vlády politiku, která rozhodně se netěší podpoře eh, veřejnosti, politiku, jak vybřednout z krize. Takový typ politiky, který byl proveden, který jsme všichni zažili, vedl k větším ziskům větších podnikatelů a spoléhal hlavně na omezování příjmu a snižování důchodu. To bude vysílat špatný signál do budoucna. Nezapomínejte na memoranda, která byla podepsána, která i nadále platí. Zjišťujeme, že finanční rámec, který byl takto nastolen, prospívá hlavně velkým nadnárodním společnostem. Nikdo se nesnaží omezovat příjmy velkých firem. Naopak doplácejí na to malí střadatelé, obyčejní evropští občané. Víme, k čemu to vede. Propouštění z práce, nesplacené hypotéky, Ehm, mnohé nucené aukce nemovitostí, dokonce i dnes stále ještě probíhají. A proto bych na vás měl tuto přímou otázku na tělo. Co myslíte, jak se díváte na um, zákaz, případný zákaz nucené aukce um, nějakého domu malého eh, objemu, eh, kde ten člověk není schopen tu hypotéku splácet a jak se díváte na jiné nucené kroky vůči obyčejným občanům. Kiitoksia. Děkuji. otázka úpravy důchodu či nucené aukce zadlužených nemovitostí. To nejsou záležitosti, jimiž by se zabýval ECOFIN. Jsou to záležitosti vnitrostátní. U některých z těchto záležitostí je to navíc problematika pro euroskopinu. Já na určité úrovni Plně chápu obavy Řecka a doufám, že přece jen budoucí rozhodování postupně povede ke zlepšení situace řeckých občanů. A za SAD pan Morešan ještě má otázku. Děkuji. Jsem zde, pane ministře. Já vám děkuji za to, jak jste nám odpovídal na ty otázky. Rozhodně se nám podařilo pokrýt mnoho zajímavých témat. Já mám takovou poměrně široce střiženou otázku, totiž otázka rostoucích nerovností. Ve většině unijních zemí jsme svědky zvyšujících se rozdíl životní úrovně mezi mm, těmi, kterým se vede dobře a těmi, kterým to tak eh, se nedaří to dělá starosti mé politické skupině socialistů a demokratů. A bude to postupně i takový milínský kámen pro celou EU. Hovoříme o dotažení dokonce bankovní unie, o úpravě e, finančního odvětví, o daňových rájích, o police, politice sporů. Jak vy vnímáte zvyšující se nerovnost mezi lidmi? Vnímáte to jako problém? Máte pocit, že s tím může EU něco udělat? A pokud ano, co s tím může udělat finské předsednictví? A jak ze svého hlediska, případně na svém postu, byste viděl možnost vše otočit opačným směrem a začít tyto nerovnosti opět snižovat? Děkuji. Řekl jste něco, co eh, potvrzují totiž otázka eh, střižená velice ze široka, ale zároveň nesmírně důležitá. Máte pravdu, že prohlubující se nerovnováha, společenská nerovnováha, eh, znamená nastolení obecné nerovnováhy v mnohých členských státech. Nejlepším způsobem, jak by se to dalo řešit, podle mě by bylo zvyšování nezaměstnanosti a umožňování těmto lidem, kteří hledají práci, aby si začali na živobytí vydělávat. To je podle mě nejlepší způsob, jak zamezit dalšímu prohlubování rozdílu mezi lidmi. My se snažíme soustředit na boj s klimatickými změnami, ale současně to znamená i určité promítnutí těchto otázek do společnosti. Já rovněž se domnívám, že to téma bude stále významnější a že určitě na ně dojde. V současné době ale se chceme soustředit na klimatické změny a to u nás za našeho předsednictví převažuje. Chci zdůraznit, že tvorba pracovních míst, konkurenceschopná Evropa, jinými slovy, to, že budeme podporovat eh, rovnost mezi lidmi, eh, bude potažmo rovněž tedy dosahováno. Pane předsedo, pane ministře, vítám všechny vaše iniciativy týkající se zvyšování hospodářské soutěže, konkurenceschopnosti EU ve světě. V tomto duchu máte mou podporu jak k prohloubení bankovní unie, tak měnové e, unie a i zlepšování fungování kapitálových trhů. Já v podstatě vám nyní položím podobnou otázku jako paní Lagardové, totiž spolupráce zemí eurozóny a zemí mimo eurozónu. to, co se děje v eurozóně, má obrovský vliv na země eh, mimo eurozónu. Máme stejný regulační rámec, jsme eh, součástí stejného jednotného trhu, ale zároveň vnímáme, rozpočet eurozóny je pro země mimo eurozónu rizikový, jak jej vnímáme my. A já bych si ráda vyslechla vaše stanovisko. Jak přistupuje finské předsednictví k obavám zemí mimo eurozónu, které se stále nově objevují. A nade vše, jaké máte úmysly s rozpočtem pro eurozónu. Kiitoksia. Kiitok. Děkuji. Ano, je to důležitá otázka, důležité téma. které se v diskusích neustále objevuje. Zatím vám mohu pouze sdělit, že země mimo eurozónu jsou neustále konzultovány. Debatujeme s nimi a musíme nyní vše proanalýzovat, vypracovat výzkup, výstupy a pak se musíme zamyslet, zda bychom mohli učinit určitá opatření, která pomohou oběma stranám. Zároveň musíme proanalýzovat i možná řešení pro problémy, které se cestou objevily. Předseda, to je tedy vše. Nemáme už žádné tazatele. Chtěl byste něco říci závěrem? Nikoliv. Dobrá. Přejeme vám tedy vše nejlepší. Věřte, že jsme na vaší straně Držíme vám palce a snad se ještě budeme moci v budoucnu zabývat těmito záležitostmi v diskusi, ať už s vámi nebo s některým z vašich kolegů. Nyní máme šestiminutovou přestávku, než spustíme další slyšení. the milk in the bin. No, but it, it will be quick, I guess. Yeah. Today. So, dear colleagues, let me, let me start out. Dobrá, milí kolegové, já zahájím bod pořadu jednání číslo 7, což je naše čtvrté slyšení v souladu s pořadem jednání se jedná o nejkratší záležitost, a totiž jmenování místo předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky. 11. února doběhlo v služební období paní Lautenschläger, co by místo předsedkyně. A dopisem z 9. dubna jsme byli informováni, že eh, na eh, jejich eh, zasedání rady navrhli pana Iv Merše jako kandidáta na místo předsedu této dozorčí rady a eh, proběhne jeho služební období do 14. prosince roku 2020 a mm, v rámci SSM musí být zvolen eh, předseda SSM z členů mm, dozorčí rady ECB. Já jsem rád, že tady mohu přivítat člena výkonného výboru ECB, pana guvernéra Merše. Máte pět minut na úvodní slovo a pak znovu, jako vždy, kolečka pětiminutová otázek a odpovědí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji jménem kolegů z centrální banky. Jsem velice rád, že zde mohu opět vystoupit v Evropském parlamentu. Tentokrát se vám budu snažit osvětlit, proč se Rada guvernéru ECB rozhodla, že právě já budu vámi zde grilován, abych se mohl ucházet o post předsedy dozorčí rady. V době, kdy vznikl orgán SSM, jsem byl spolupředsedou přípravných prací a podílel jsem se na vzniku toho eh, dohledového mechanismu. Není to tedy pro mě nic nového. Zároveň jsem byl guvernérem Národní ústřední banky a tam jsem v rámci svě, svých působností odpovídal i za dozor. Po mnoho let jsem byl rovněž místním dohlížitelem v ministerstvu financí. A zároveň jsem velice bedlivě sledoval vývoj situace v oblasti dohledu na celoevropské úrovni. Sečteno, potrženo, dnes máme už dobře zavedený mechanismus SSM a ten původní tým, který musel činit první kroky, už odvedl výjimečný kus práce a mým úkolem pouze bude v tomto pokračovat. Já bych si nyní dovolil vás všechny seznámit s těmi třemi rozměry, které jsou mému srdci nejbližší a pokud dovolíte, pak se jich ujmu, pokud převezmu svou funkci. Za prvé, domnívám se, že náš dohled by měl být budoucnostnější. Evropský dohled už sehrál rozhodující úkol v tom, jak se vypořádal s dopady krize, s těmi mm, s tím dědictvím krize. Od eh, roku 2014 jsme byli svědky nesmírně obtížného vývoje. Tam se téměř na, o 50% snížil ten eh, kapitál a zároveň se kapitál zvýšil, tedy a rizikovost se snížila. Nemůžeme se však zabývat pouze minulosti. Musíme se podívat do budoucna. V prostředí, kdy se nám výhledy na růst spíše snižují, nemůžeme nepočítat s růstem nových nevýkonných půjček a zároveň neaktuálními hospodářskými modely. Právě dohled by měl zajistit adekvátní zajištění principy a i to, že kdykoliv se upravuje, mění či pozměňuje, transformuje nějaký obchodní model, že to bude odpovídat i příslušným požadavkům. Pak už jste slyšeli i paní předsedkyni dnes dopoledne a i já vám mohu potvrdit, že mně velice leží na srdci transparentnost. Je to něco, co stoprocentně podporuji, protože podle mého názoru je obezřetnostní dozor mm, součástí odpovědnosti, která bude mít ten veřejný aspekt. Zatím stále ještě hovoříme o národních modelech, o penězích národních daňových poplatníků, ale snažíme se snížit bezprostřední dopad na eh, občana a daně, které platí, aby nedoplácel na eh, zranitelnost bank. Chceme být konzistentnější, transparentnější, chceme, aby výstupy našich analýz byly srovnatelnější, například eh, naplňování předpisového rámce by mělo být něčím, kde se jedna banka může učit od druhé v jiné zemi a zároveň i rovné zacházení všech dohledových mechanismů. Chceme rovněž lépe pochopit rizika, jimž jsou banky vystaveny a zároveň učinit jakékoliv kroky v rámci dohledu i přehlednějšími a rychlejšími, což potažmo bude znamenat větší míru tržní disciplíny. Nicméně zde musím udělat či poznamenat, že zde je jedno ale, totiž citlivé informace by mohly narušit finanční stabilitu, mohly by ohrozit celý náš trh. A myslím si, že všichni, včetně vaší sněmovny, budete souhlasit s tím, že ten přístup který zajistí maximum výměny informací, ale zároveň bude chránit určité citlivé informace, je e, dobře vyvážený. Což mě přivádí k poslední záležitosti, totiž e, legalita jakýchkoliv kroků, dohledových kroků. Tam máme dva aspekty, za prvé, kdykoliv panují obavy, že by mohlo docházet k pnutí mezi eh, měnovou politikou ECB a dohledovou politikou, ono v podstatě oba orgány sídlí pod stejnou střechou, tak je tam důležité si oddělit každý z těchto mandátů. A to, že se nám to takto daří, si myslím, znamená funkční mechanismus a já se domnívám, že už to dokazujeme i v praxi. To, že je měnová politika, institucionální uspořádání a vzájemná nezávislost těchto dvou politik eh, už v praxi eh, funkční, znamená, že by to mělo fungovat. Přesto však čelíme právním výzvám, protože evropské instituce se, nás, mm, se na nás obracejí, abychom plně začlenili do své činnosti, do svého působení uh, Eh, vnitrostátní systémy, ale ty ne všude už dokázaly provést celoevropská nařízení a směrnice, což se váže s problémy i u nás. Pak musíme i respektovat hranice našeho mandátu a i to, kde už se vše musí odehrávat v mantinelech národních legislativních systémů. Narážíme tedy na limity relevantní legislativy většinou komunitární a tam je to definováno spolu zákonodárci, tedy jak radou, tak Evropským parlamentem. Pak ještě máme další eh, konkrétní záležitosti, například ITS a EBA. Já po tomto úvodu rád zodpovím na jakékoliv otázky. Děkuji, pane. Děkuji. Nyní máme čas pro politické skupiny, takže poněvadž ten úvod byl delší, takže budeme mít pět minut. Jako první Markus Ferber za EPP. Já vám děkuji a pane Merši, srdečně vás vítáme u nás i na půdě našeho výboru, nejste zde nováčkem a nás to těší. Mám dvě krátké otázky. V listopadu loňského roku minimálně měnový fond varoval před novými riziky u nových eh, finančních modelů, zejména toho, čemu se říká leverage finance. A pak v květnu eh, rovněž loňského roku jste to konstatovali i vy u eh, přehledu stavu stability. Jak vyhodnocujete ta rizika z pohledu těch těch eh, finančních modelů, které eh, mají být pákové a jak se domníváte, že se to odrazí eh, ve vaší práci, co by SSM a myslíte si, že určité banky jsou z pohledu SSM vystaveny těmto rizikům a zda máte i vy dostatečný mandát, abyste si s ním poradili. Druhá otázka. Máte legislativní výzvy v rámci tohoto služebního období? jak v tomto kontextu budete mít čas na prosazování Bazileje 3 a bankovní dozor. Tam EBA, tam se dá počítat s tím, že kapitálové požadavky na evropské banky by měly obnášet až 20 a dokonce i až 26 A tam máme finanční instituce, které spolehají hlavně na interní modely a pak narážejí na ten koncept output flooru. Eh, vidíte tam riziko, že by se mohla snížit konkurenceschopnost evropských bank, zejména z pohledu SSM a pokud ano, jaká zjištění vyvozujete z analýzy prosazování balíčku Bazilej 3? Děkuji za této otázky. Ano, je to tak. Takže eh, financování, leverage, to je jedno z témat, které bereme vážně. Máme zde určité signály z dozoru a eh, víme, že zde existují rizika, eh, a máme zde potenciální sekundární efekty, které mohou Eh, být systémové a mm, máme systém, tedy SSM, mechanismus SSM, kterého se to týká. Je zde pravděpodobné, že zde budou eh, skluzy, průtahy a že bude nižší možnost míry, tedy nižší, menší možnost vymoci zpět prostředky. A mm, zde Eh, je riziko, že vzniknou obavy, které se týkají tedy udržitelnosti systému. Viděli jsme eh, nedávno, že došlo k zvýšenému eh, počtu a, mm, úvěrové aktivity 60 nových úvěrů tedy spadlo do této kategorie více než 22%, měli mm, mm, eh, míru zadluženosti šestkrát větší nad EBITDA. Takže to je eh, daleko víc, než se považuje za přijatelnou míru zadlužení. Mechanismus SSM v květnu 2017 eh, již mm, vydal taková doporučení. Za prvé, Eh, usnadnit identif- šlo o usnadění identifikaci transakcí zadlužen- zadlužování tím, že budeme mít společnou definici. Tak, aby management banky, bank eh, věděl a eh, měl tedy společný výklad. A každé ty eh, nově vydané eh, dluhopisy, které by byly šestkrát větší než EBITDA, by měly být výjimečné a eh, ne, mm, nemě, a vždycky by to měl řešit příslušný výbor, který rozhoduje o úvěrech. O, takže nyní mm, se to řeší i na úrovni GST my jsme je požádali, aby se tím zabývali ve svém každoročním programu a začali jsme i e, výjezdy do terénu. Jako máme již první výsledky, které nám říkají, že možná zde bude se nedostatečně implementovat naše doporučení, naše guidance. A, mm, takže je třeba teď e, e, připravit reakci, zdali to bude reakce spíš ad hoc nebo horizontální, nebo zdali ta naše reakce by měla se zaměřit jenom na konkrétní bankovní aktivity. Takže eh, poněvadž jde, víme, že jde i o téma spojené s finanční stabilitou. A my jednáme s našimi kolegy z makrobezřetostní stability, abychom postupovali sladěně, harmonizovaně, protože i v tomto ohledu je třeba se na to podívat z pohledu makroobezřetnostního. Děkuji. K Bazileji ještě. Velice stručně. Já si myslím, pane předseda Enria určitě již na to reagoval dnes ráno a řekl, že společně s komisí Eh, domníváme se, že by mělo dojít k plné implementaci dohody, eh, jejíž jsme byli součástí a nyní očekáváme, eh, že ta implementace bude mít pozitivní výsledek. Nicméně již došlo k určitým odchylkám a já myslím, že by zde neměly být další odchylky, ale v našem dohledu vždycky aplikujeme eh, proporcionální přístup, kdy bereme do úvahy nejenom velikost dané banky, ale i její podnikatelský model. Jonas Fernandez za SAD. Děkuji. Vítejte. Já budu hovořit španělsky. V posledních letech se hodně hovořilo o nutnosti zlepšit eh, určitým způsobem implementaci. Mikrofon. Já jsem říkal, že mm, zde v našem výboru a v podstatě i v dalších eh, eh, institucích dozoru se hodně v posledních letech hovořilo o nutnosti, že třeba zlepšit mimo jiné harmonizaci eh, regulace insolventnosti bank, tak aby případně bylo mm, snažší je zachránit, vyřešit jejich krize a mm, e, teď do budouc- v budoucnosti budeme jednat o nesolventnosti a to jde ruku v ruce s diskuzí o budoucím režimu záruk pro depozita, tedy ten záruční systém, režim. A já mám další otázku, která se týká i toho předchozího. Takže e, hodně se o tom mluví ve veřejné e, prostoru zde jsou určité regulační problémy, které se týkají intervence ze strany IPS v některých zemích v EU, systémy ochrany, institucionální ochrany, kdy jde především o takové ty typy těch spořitelen, které existují v některých zemích a zde Mm, často se hovoří o alternativních opatřeních eh, mm, z pohledu směrnice o depozitech, ale neví se, až do jaké míry to lze třeba tam považovat za státní pomoc, nebo ne takovéto metody pomoci. Ale mm, ta schopnost APS, aby mohli před, předběžně intervenovat za některých okolností, tak to eh, často mm, eh, není možné. Třeba pro ty národní systémy eh, ochrany depozit, tak ty nemohou takto rychle reagovat. Takže to může vést k narušení na trhu. I ty narušení eh, trhu může dojít kvůli tomu, že zde existují různá insolvenční pravidla mezi jednotlivými státy. Takže asi by bylo lepší to nějak skonsolidovat v bankovní unii a v příštích letech dopracovat i toto. Za prvé, děkuji za tuto otázku. Ta skutečně nás hodně zajímá, protože my vždycky jsme hovořili o tom, že máme eh, problémy, které se týkají eh, mm, bankovní eh, insolvence a mm, procedur, které se liší v různých zemích a třeba rozhodovat, co se kvalifikuje, že je ve veřejném zájmu, tudíž lze dát tam pomoc, takže to se často liší v různých státech a máme eh, Eh, mm, mm, mm, takže někdy ta státní pomoc je třeba spochybnitelná, protože v některých státech třeba může do toho stát vstoupit již, ješ, už i v procesu likvidace do toho může vstoupit. Takže zde se no, Mm, mm, takže eh, zde eh, je třeba tedy si říci zdali, jak to, mm, jaké ty možnosti intervencí v těch fázích likvidace jsou možné. Pokud jde o IPS, tak zde o intervencích se hovořilo v nedávné kauze, kterou projednával soudní dvůr, kde se dospělo k závěru, že tato kauza, že to nebyla veřejná intervence, tedy státní intervence, že to proběhlo v zájmu banky, to tvrdil soud, kdežto komise stanovila různá kritéria a eh, komise se odvolala proti tomuto judikátu hm, soudu a tak se uvidí. Zatím nemohu se k tomu vyjádřit ale velice pečlivě budeme to e, studovat, protože teď probíhají další řízení a tedy je třeba, aby zde panovala určitá právní jistota. Řekl bych, že ano, zde jsou záležitosti, které se týkají intervencí IPS, kdy je třeba udělat rozdíl, zdali je to v rámci statutárních předpisů, tedy zdali je to podle zákona nebo zdali je to čistě dobrovolná intervence nebo povinná intervence, ale až budeme mít eh, pravomocné rozhodnutí soudního dvora, tak budeme chytřejší. Děkuji eh, za Rinu Monika Sanedo. Děkuji budu hovořit německy. Já tady nemám možnost, pane Merši, se, um, se vyjádřit do lucembursky, bohužel. Vážený pane Merši, vy jste věnoval svůj projev před dvěmi dny, hlavně e, otázce zda souhlasit s kyberměnou Librou, kterou vyhlásil Facebook, že ji brzy zaveze podle vašeho názoru se nejedná o ohrožení eurozóny, protože mm, nemůže vést k narušení, ale na druhé straně by mohla takováto univerzálně zavedená paralelní měna znamenat ohrožení euroměny. Já pocházím z Velkové vodství Lucemburku a tam v roce 2019 jsme odhlasovali eh, právní rámec pro blockchain, ten je nyní podporován, ale zároveň pět německojazyčných ministrů financí, tedy německý, rakouský, lichtenštejnský, švýcarský a lucemburský minister financí nahlíží že tato nová technologie znamená jak šanci, ale i výzvu. Libra zatím nenaplnila veškeré požadavky na měnu z pohledu EU, ale eh, pokud se eh, u Libry eh, objeví to, že například Čína ji nepřijme, či jiné zákonné systémy, ji budou podporovat, tak to může vést k ohrožení hospodářské soutěže. A pak se skýtá otázka, jaké budou debaty na eurozónu a jak by v takové situaci reagovala Evropská centrální banka. A co byste řekl vy? Kryptoměna Libra měla by být upravena na evropské úrovni anebo možná na jiné mezinárodní úrovni a pokud ano, tak na jaké? děkuji za tuto otázku. Před dvěma dny já jsem hovořil především o penězích a důvěře a řekl jsem, že peníze vždycky eh, musí mít tedy důvěru veřejnosti, která danou měnu používá, takže vždycky musí zde být ta podpora ze strany veřejných institucí, které hájí veřejné blaho a soukromé měny. Jejichž cílem je zmaximalizovat e, zisky. E, to znamená pro některé soukromé emitenty, tak e, nebudou mít nikdy stejnou míru důvěry a takže to řeší i tu otázku eh, Libry, která má, eh, tedy té kryptolibry, která má nahradit veřejnou měnu. A zde mm, opět mm, eh, zde mm, my vítáme, když někdo tedy má nebo zisky, které plynou z efektivních aktivit, ale v podstatě ty emitenti, to by měly být eh, nadnárodní společnosti, které nejsou z Evropy. Ne. A my zde máme i takovou alternativu, tedy evropské řešení, které musí být porovnatelné, musí být stejně efektivní a musí být eh, tedy Reakce schopné a vydávají eh, tu naši měnu, tady centrální banky a mají, má ta měna veřejnou důvěru. Ale samozřejmě je zde nová technologie, nové, nové inovace, které přivedou všechny aktéry na funkční měnový trh. A takže zde je třeba udělat rozdíl eh, mezi librou a kryptoměnou. Jediná věc, kterou mu, to může mít společného, je, že velice často e, e, jsou to měny, které se opírají o, e, opírají o technologické platformy, blockchainové platformy, technologie a takže v zásadě vítáme inovace. I my v centrálních bankách my experimentujeme s inovacemi a také i jsme pro evropská řešení v oblasti plateb, v platební oblasti, kde Evropa teď zatím pouze musí do určité míry spolehat na neevropské technologie a i přesto jsme přesvědčeni, že centrální banky jsou ty instituce, které mohou vydávat měnu, která má důvěru veřejnosti. Děkuji, nezapomeňte na čas. Get into the troubles. Uh, greens, uh, Zelení Urs Ortasan. Pane Meči, mnohokrát vám děkuji, že jste k nám přišel dnes do Okonu. V listopadu 2008 ve Frankfurtu jste říkal, že ECB mandát omezuje možnost boje proti klimatickým změnám. My Myslíte si, že v rámci programu a v rámci dozorčí rady by ECB neměly zohlednit dohodu z Paříže, protože v v minulosti jste také zastával otázku eh, toho uhlíku, což je trošku eh, proti tomu, co říká paní Lagardová dnes dopoledne. A je to důležité pro politiku boje proti klimatickým změnám, proto by mě zajímalo, jestli vy, jakožto člen Rady dozoru, eh, si myslíte, že by jste měli bojovat proti klimatickým změnám a pokud ano, tak jak? Děkuji eh, a za možnost to vysvětlit. Já jsem nikdy nezastával uhlíková aktiva, já jsem zastával úzký mandát s tím, že centrální banka dělá to, co je v jejím mandátu, čili zaměřuje se na stabilitu a v tomto ohledu je, je vlastně nejefektivnější. A pokud jde o otázky klimatu, tím jsem měl na mysli, že jednoduše nezastáváme vůdčí roli při definování taxonomie což je vlastně ve výlučné působnosti zákonodárce, ale pokud by takováto taxonomie byla identifikována, tak by to bylo na nás, na evropských občanech, provádět cíle Evropské unie. Tak či tak eh, se těšíme na možnost více se zaměřit na implementaci, ale ne, nemůžeme se zaměřit na definici. To je za hranicí našeho mandátu a to byl cíl mého projevu, o, o, o kterém jste mluvil. Zároveň bych rád uvedl, že my bychom rádi, aby příslušné orgány nám jasně naznačili, jak se máme ujmout zelených a udržitelných aktiv, protože někdy je pro nás skutečně eh, náročné zhodnotit, zda investice do jaderné energetiky je považovaná za zelená nebo udržitelná a proto není na Evropské centrální bance v jakékoliv funkci nahrazovat kompetence zákonodárce. Děkuji. Andy Gunarbeck. Pane předsedo, pane Merši, jak víte, Paní Lagardová zde byla dopoledne. A zatím je to jediná politička Evropské unie, která říká, že EU a Evropská centrální banka porušili smlouvy s cílem realizace záchranného balíčku. A dnes dopoledne mluvila o jak, jakémsi odchýlení, potenciálním odchýlení ve veřejném zájmu. Kdybyste měl narozeniny nebo kdyby byly Vánoce, tak jakého odchylky byste rád uplatnil nebo viděl v následujícím období přibližně pěti let? Mnohokrát děkuji za otázku. Ano, to slyšení jsem uh, měl možnost slyšet a musím říct, že my jsme vázani pravidly právního státu a instituce je interpretují, mám tím na mysli soudní dvůr. Některá naše rozhodnutí byla předložena prostřednictvím eh, národních ústavních soudů Evropskému soudnímu dvoru a tento opakovaně vynesl rozsudky v tomto ohledu Garpado a Weiss. V obou případech závěry našeho eh, autoritativního soudu, což je přirozený soudce z našeho pohledu, byl takový, že my jsme nepřekročili hranice našeho mandátu a že jsme hranice našeho mandátu dodrželi a to také z toho důvodu, že soud potvrdil, že jsme si omezili hranice, kam jsme až zašli, což eh, podle čeho posoudili, že my jsme jednali přiměřeně a také, že jsme provedli eh, analýzu přínosů a nákladů, abychom zjistili, zdali neblahé negativní náklady by nebyly eh, jak se, eh, převáženy na druhou stranu. V tomto smyslu jsme tedy splnili podmínky, které stanovil Evropský soudní dvůr a nevidím, v jakém ohledu bychom překročili náš mandát, vzhledem k tomu, že to je skutečně, eh, to není na nás. Eh, Derek Epping, CKR. E Děkuji. Já myslím, že to snad zvládnu v nizozemštině, čili Pane Marši, vy jste velice zkušený. Svůj úřad jste převzal eh, v roce 2012 PCB. A zajímalo by mě, co si myslíte o eurosazbě? Myslíte si, že ta krize měla být tak eh, velká? Myslíte si, že některé věci se měly udělat jinak, nebo z vašeho pohledu, co si myslíte, že by se mělo bývalo udělat jinak? Pokud se podíváme na vývoj, když se na to zpět, zatím zpětně ohlédnete, co si myslíte, jaké poučení si z toho můžeme vzít? A další otázka, co si myslíte o totálním vymícení hotovosti? Uh, Nejprve odpovím na druhou otázku. V rámci ECB jsme vždy říkali, že takovéto rozhodnutí je na těch, kteří využívají našich nástrojů. Čili pokud existuje poptávka po nějakém pasivu, kterém vydáváme, tak uh, my bychom na to rádi reagovali tím, že budeme přicházet s spolehlivými nástroji v papírové podobě. Ale pokud by se zvýšila poptávka po nějakém jiném typu technologické podporu, tak bychom mohli i takovouto poptávku po diversifikaci nástrojů uspokojit. A do určité míry jsme se vždy snažili toto udělat efektivně, pokud šlo o uspokojení poptávky našich občanů po penězích centrální banky. A k první otázce. No, pokud bych se měl podívat zpětně, Evropská, evropský europrostor na politické úrovni eh, prokázal určitý závazek zajištění této zóny. Daleko větší, než eh, by si mysleli eh, zvnějšku účastníci trhu. Mám, je něco, čeho lituji? Ano, měli jsme toho udělat více a rychleji. A pokud jsme měli za cíl dokončit bankovní unii, tak jsou tady pořád nějaké díly bankovní unie, které jsme ještě neskompletovali, neukončili a já bych si přál, abychom posílili politický závazek a abychom posílili architektury naší měnové a unie a nejenom bankovní. Myslím si, že diskuse nazrály k tomu, abychom přikročili k dalšímu kroku, nicméně musíme překonat eh, ten problém mezi sdílením rizika a zmírněním rizika. A v oblasti dohledu bankovního, jak už jsem říkal na úvod, a už to tady padlo dopoledne, Tady došlo k velkému pokroku, došlo k velkému redukci rizika a také jsme už nastolili rámec pro zvládání budoucího rizika. V tomto ohledu si myslím, že bychom byli připraveni na operativnější výstup z diskusí o dokončení bankovní unie, zvláště pokud je o pojištění vkladů mohli bychom zároveň projednat regulatorní záležitosti související se, s expozicí a také bezpečná aktiva. Tam bych, dejme tomu, ukázal, že ECB jeho vydávání eh, by mohlo být také bezpečným aktivem, které eh, by se mohlo stát součástí diskuse do budoucna. Ale pochopitelně je tady celá řada věcí, které by se měly probírat paralelně a je důležité, aby naše architektura byla stabilní a odolná do budoucna, abychom eh, bránili další krizi. Nevidím, že by se hlásil někdo z GUE, nebo já nevím, jestli se někdo chce ujmout slova. A pokud ne, tak tady máme Danu Hybner z EPP. Děkuji. Mám problém, protože Eve eh, vlastně odpověděl na mou otázku eh, regulatorní ošetření severního dluhu a EDIS. Kdybyste se mnou souhlasil, tak tady je možnost vytvoření bezpečného aktiva, protože eh, EDIS blokuje právě příliš velká diverzita názorů. Vy jste mluvil o zmírněním a evropské bezpečné aktivum by mohlo zmírnit to riziko, ale co si o tom myslíte, jaké šance to má ve stávající situaci v Evropě? Čili to je jedna otázka, jenom kdybyste mohl doplnit, co už jste k tomuto tématu říkal. No ale pak ještě jedna věc. Třeba nedojde na recesi v následujících letech, ale k určitému zpomalení dochází a dojde k náročné ekonomické situaci a mm, dojde k tomu mechanismu právě v době re- recese. Jak si myslíte, že jsou odolné ty situace, které jsme vytvořili po krizi v Evropě. Jsou ty instituce připraveny řešit situace, které budou náročnější? Eh, myslím si, že bych určitě nespochybňoval o množství dobré vůle a energie, které vstoupily do této diskusy. Nicméně je tady určitá míra důvěry. Důvěra se buduje během určitého období a proto jsme nikdy neopustili tyto diskuse, pouze jsme je odložili. Bohužel se nedají odkládat na věky do další krize. A víme, že ta bude nastávat dnes dopoledne. Kandidátka na předsednictví ECP řekla, že Evropa je na tom nejlépe, když je na tom nejhůře. To znamená, že v dobách největší krize dosahujeme největšího pokroku. A říkala, že e, se nám snad podaří najít alternativní cestu k dosažení pokroku. A já se k ní v tomto připojuji. A věřím, že institucionální Eh, nastavení, které jsme navrhli, posiluje odolnost Evropské unie a europrostoru a to prostřednictvím různých dimenzí. Nicméně to neznamená, že bychom měli být spokojeni a že bychom mohli dávat nějaký závazek, že tam, kde nastane krize, že připraveni budeme, ale minimálně už máme instituce připravené. Během poslední eh, krize jsme postavili budovu, ale nemáme požárníky. Teď požárníky máme a vy se mě ptáte, zdali eh, budou účinní. Těžko vám dám záruku, ale myslím si, že jeho existence, existence zkušenosti z poslední krize nám poskytuje různé dimenze. No a teď se ptáte, co ještě chybí je tady celá řada věcí, které nemáme. A to je ta likvidita, rezoluce a také kdo to bude eh, spravovat, kdo tomu bude velet. A nyní eh, překvapivé, že se často díváme na jiné jurisdikce, jako ve Spojených státech, jako FDIC, ale ti mají plnou zároku, to je jako Bank of England pro rezoluce a pro poskytování likvidity. A tady mají teda plnou záruku eh, ze strany mm, centrální pokladny, ale v Evropské unii to nemáme. Takže musíme fungovat jinak. My si myslíme, že to není možné a že musíme jednoduše ECB eh, dát snadnější přístup penězům než v případě jiných bank v jiných ekonomikách. naše osnovy ale vyžadují, abychom měli dostatečné zásoby jako zástava a to musí být eh, pokryto tedy kapitálem, úroky, jelikož to je součást plného rámce pro likvidity, protože teď se zabíhám do příliš velkých detailů, tak asi bych měl přestat. Děkuji. Ještě SAD, ale Jonas, Jonas má nějaký dotaz. Před více než rokem eh, došlo na eh, ten problém s Banco Popular a včera jsme zjistili, že analýza, která byla provedena, pokud jde o proces rezoluce, teď jsme tedy slyšeli, ze strany médií, že vzhledem k Banco Popular oni jaksi přecenili kapacitu udržet likviditu a to asi ve výši 2 miliardy eur. Krize likvidity teoreticky alespoň znamenají insolvenci. Krize a k tomu právě došlo. A krize likvidity, je předchází většinou právě krize insolvence, která je často skrytá. A i když teoreticky eh, eh, krize likvidity eh, vedou k insolvenci, tak já si myslím, že je to naopak. A pokud se podíváte na to, co máme vzhledem eh, k testu odolnosti takovéto likvidity, tak zjistíme, že teoreticky to byl způsob, jak se vyhnout krizi. To znamená, že dochází nebo docházelo na určité chyby na vyšší úrovni. Docházelo tady na chyby, ale já si myslím, že to byly chyby supervize a že to znamenalo zachování této instituce s problémy insolvence. Takže stres testy jsou důležité a SSM a EB by měly spolupracovat. Čili test odolnosti a to, o čem jste mluvili, by mohlo vést k tomu, jako jsme měli v případě Banko Popular. To se mohlo vyřešit rychle, protože tam eh, byly problémy s insolvencí a ty problémy se měly řešit. Děkuji. Je pro mě skutečně obtížné se podrobně vyjádřit právě k této situaci, protože tehdy jsem byl pouze účasten té měnové politiky. Ale veřejně známo je, že to kritérium, ať už v selhání nebo v pravděpodobném selhání, bylo v likviditě, nikoli v insolventnosti, protože tehdy banky naplnily všechna obezřetnostní kritéria, v oblasti kapitálové. A z tohoto pohledu tedy banky naplnily definici kapitálových požadavků, která byla tehdy platná, tak jak byla nastavená dohledovými orgány a rovněž vyhovovala i EBA. E Zátěžové zkoušky EBA nebyly jediným faktorem, který určoval e, přístup k věci. Měli jsme rovněž informace, které byly předány dohledovým orgánům o aktivech banky a v souladu s těmi informacemi banka odpovídala všem požadavkům v rámci komunitárního práva a evropských zákonů. Zátěžové zkoušky jako takové tehdy nastavila a provedla EBA. SSM, případně potažmo ECB, poskytovala pouze makroekonomické scénáře a vývojové scénáře. Tedy z tohoto pohledu se nejednalo o něco, co by dokázalo detekovat insolventnost. Přesto však máte pravdu v tom, že tehdy banka, o níž hovoříme, mm, si nevedla nějak skvěle v rámci těch zátěžových zkoušek. Už se tam agregovaly ty spíše nežádoucí jevy, avšak byla nad tou prahovou hodnotou, která byla pevně stanovena. A proto z toho, co vím já, a já mám informace pouze z veřejné sféry, nic nenaznačovalo ani nepoukazovalo na hrozbu insolvencnosti. Byla tam otázka likvidity a likvidní situace nás neopravňovala bance přisoudit kategorii fail nebo likely to fail. Ale i zde pouze se zakládám na tom, co vím z veřejných zdrojů. Výborně nastal ten správný čas, abychom diskusi uzavřeli. Já tedy panu Merši velice srdečně děkuji za odpovědi na všechny naše i vaše otázky. Děkuji za časovou disciplínu a dáme si nyní eh, doslova minutovou přestávku, než se náš kolega Murešan dokáže dostavit sem za předsednický stůl a budeme pokračovat. Can I ask you to get back to your seat so that... Obracím se na vás, abyste se, prosím, znovu usadili, abychom se mohli pustit do posledního segmentu našeho dnešního pořadu jednání. Okay, colleagues, so whoever want to part... Milí kolegové, kdokoliv má zájem se účastnit bodu číslo 8, tak zde musí být být. Bod číslo 8, souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020, všechny oddíly. Naším zpravodajem je Siegfried Murešan. A nyní posuzujeme pozměňovací návrhy. Nevím, nakolik bych se já k tomu měl vyjádřit. Jedná se ale o běžnou praxi, že e- vzniká jak stanovisko výboru EKON, tak i pozměňovací návrhy. Lhůta byla 25. července pro pozměňovací návrhy. Jde hlavně o význam dostačujících zdrojů jak pro makroekonomické politiky, tak i pro úřady evropské, které se mají eh, postarat o vše. Máme tady tři minuty pro pana zpravodaje, který to vše popíše a pak stínový zpravodajové v rámci časovém a pak spontánní řečníky. Děkuji, dobré odpoledne, milí kolegové, vítám vás i já. Já bych vás ve zkrátce seznámil s podstatou stanoviska ECON na tento souhný rozpočet. Každý rok na konci jara komise předkládá návrh rozpočtu na ten nadcházející rok a rada se k tomu i staví. Obvykle se rada snaží vše osekat. Tak jak eh, to komise nastavila. A pak se k tomu má vyjádřit Evropský parlament. E, Obvykle my se to snažíme zpátky navýšit, při nejmenším na tu úroveň, jak to nastavila komise a někdy i na vyšší úroveň, protože nám jde o to, že komise se snaží naplňovat určité kompetence EU a neustále se na ní kladou další požadavky. Unie tedy potřebuje přiměřený rozpočet, aby se mohla zhostit svých povinností a proto jsme tady my, abychom to posoudili, abychom se o to postarali. A e, stanovisko rady a stanovisko parlamentu se v podstatě vždy liší a pak se koná dohodovací řízení. Nyní, na které etapě se nacházíme? Rada se už rozhodla, jak se k tomu postaví parlament, nyní musí své stanovisko upřesnit hmm základní, ten hlavní výbor je výbor pro rozpočet. Ten dospěje ke svým závěrům na konci září, případně začátku října a ostatní výbory přispějí svými stanovisky a doufají, že to výbor pro rozpočet vezme eh, v potaz já vám mohu říct, když jsem v roce 2018 byl hlavním zpravodajem, tak jsem si všechna stanoviska přečetl pod drobnohledem a snažil jsem se je zohlednit co nejvíce. Tedy to, co zde se píšeme, má význam. V červenci jsem už eh, přišel s původním návrhem textu, pak jste vy měli možnost, milí kolegové, eh, k tomu přispět pozměňovacími návrhy, nyní je zvážíme a dnes večer budeme hlasovat. V červenci jsem tu zprávu prezentoval, tedy už se k ní nevyjádřím, pouze se vyjádřím k pozměňovacím návrhům, kteří jste, vážení kolegové, eh, zde eh, podali 38 eh, eh, k zprávě A28 k mému textu. Nejdříve začnu s pozměňující návrhy k rozpočtovému návrhu. Mm, jde o ESAS, to je agentura, která spadá pod naši pravomoc. Komise přichází s určitými částkami, rada navrhla jejich snížení. Já se snažím navrhnout následovné. Odmítneme snižování ty redukce navržené radou. Já jsem v úzkém vztahu s komisí, rovněž máme institucionální pracovní skupinu k agenturám, s níž spolupracuji. A návrhy, se kterými přichází komise v návrhu rozpočtu, jsou rozumné. Nejsou přehnané, ani e, podhodnocené. Proto navrhuji, abychom zavrhli to, jak se k tomu snaží přistupovat e, rada. Pak tady máme kolegy, kteří navrhují navýšení rozpočtu agentuře ESAS. Já jsem s tou agenturou hovořil, hovořil jsem i se příslušnými zaměstnanci komise. A máme i institucionální skupinu týkající agentur. Všichni v podstatě hovoří jedním hlasem, že tam není opodstatnění pro navyšování těch částek, protože ESAS nedostala nové úlohy, úkoly, ani tam nedochází k navýšení počtu zaměstnanců. Proto to nemáme jak odůvodnit. Proto je můj návrh, požádáme o stejnou částku, kterou do toho původního návrhu dala komise. Tedy nesouhlasíme s tím, jak jej se snaží rada snížit, ale zároveň ani s navýšením. Já vím, že všichni by rádi viděli více z roku na rok. Ono samozřejmě, že lze žádat, ale jakmile takovéto pozměňovací návrhy začínáme eh, podávat, tak se z toho udělá velká věc a potom je to takový váneční stromeček, každá agentura si tam sepisuje něco, co by ráda dělala a vůbec se to nezakládá na skutečných potřebách. My se musíme držet toho, na čem záleží, toho, co má ta agentura jako skutečný úkol, a to se domnívám, že bylo komisí rozumně propracováno a proto navrhuji, držíme se toho, co tam komise zapsala. Za druhé, kolegové přišli s pozměňovacími návrhy, kde máme určité částky v těch rozpočtových liních, co by rezervu. Já souhlasím ve dvou záležitostech a proto hovořím, že jsem pro poznací návrh kolegy Svena Gigolda, že například bychom měli mít částky, co by rezervu na standardy na poli finančního podávání zpráv a auditu. V minulosti jsme zde měli kolegu Stolojana, který ve své zprávě se zabýval tím, jak mohou agentury provádět naše požadavky v oblasti podávání zpráv a auditu. A e, my jim říkáme, jakmile naplníte naše požadavky, tak tam ta rezerva bude. Druhý příklad, kde navrhuji podpořit rezervu, je Eurostat. Kdykoliv se snažím si určité informace vyhledat na webových stránkách Eurostatu, tak zabřednu do příšerného labirintu. Oni se musí přeorientovat na mnohem uživatelsky příznivější prostředí. Mají tam 74 milionů eur, kolegové navrhují, aby 4 miliony byly jako rezerva, já navrhuji 2 miliony jako rezervu ale tím už i tím vysíláme jasný signál. My jim i sdělíme proč. Musí se snažit více, musí své výsledky zveřejňovat tak, aby byly čitelné pro všechny, aby z nich mohla těžit i veřejnost. Za třetí je tam návrh, aby 9 milionů eur bylo z EFSI ze záruky z Fondu pro investice do rezervy. Tady navrhuji, hlasujme proti, s tím nesouhlasím a řeknu vám proč. FC je projekt, který funguje. Opravdu vede k navyšování investic, k navyšování zaměstnanosti. Neohrozujme je. Nesnažme se jim vysílat negativní signály, nevysílejme nesprávné signály například finančním trhům ani investorům. Víme, že FC není dokonalý, víme, že jsou ještě určité věci, kde to drhne. Víme, že ten přístup to není vždy ideální. Mí voliči v Rumunsku se například mě tážou, proč ty investice běží do jiných zemí, tečou jinam a ne do Rumunska. No odpověď zní, ne každý trh je dostatečně vyzrálý schválí. Bohužel my to neustojíme. Zatím máme poměrně omezenou možnost finančních nástrojů. EFSI musí být vylepšeno například v oblasti technické pomoci novým členským státům. Ale ono to všechno běží. A proto bych navrhl, nespochybňujme EFSI tím, že takto vysokou částku přesuneme do rezervy. Třetí a poslední věc, milý pane předsedo, pilotní projekty a přípravná kroky. Já už jsem na červencovém zasedání zde pronesl, že pilotní projekty a přípravné kroky eh, jsem tam se obrátil na komisi o vyhodnocení. Pokud mohou být částečně provedeny a malé změny, tak ano, ale pokud jsou pokryty plně jinou prací komise, tak eh, by to byla ještě třetí kategorie. My, já jsem jim řekl, že podpořím pouze stupeň A a B. Proto navrhuji, abychom podpořili pilotní projekty, které jsou v té kategorii A a B máme návrhy vytvořit eh, nové struktury na poli boje s praním špinavých peněz. Tam to komise vyhodnotila do kategorie B. Ale my už přece máme program Fiscalis, který tuto oblast pokrývá. Proto jsem přesvědčen, že dodatečné projekty zde nejsou oprávněné, že bychom se naopak měli soustředit na jiné pilotní projekty. Totež se týká mm, pilotních projektů eh, u vlastnictví, kde právě už byla zadaná studie a proto i tam je to pokryto úsilím, které už běží. Tady jsem tedy se snažil eh, vám přiblížit ty pozměňovací návrhy. Děkuji všem stínovým zpravodajům a výslovně děkuji všem za to, jak se mnou spolupracovali. Dosáhli jsme mnoha kompromisů, zejména v těch významných tématech eh, u investiční eh, konkurenceschopnosti, eh, pak stability a růstu, boj s praní špinavých peněz u ESASu, potřeba řádně financovat tuto agenturu a tak dále. V těch makroekonomických aspektech se nám podařilo na těchto kompromisech se shodnout a já kolegům za to děkuji jsem jim vděčný a i za veškerou spolupráci. To je vše z mé strany, pane předsedo, budu se těšit na diskusi a i na dnešní hlasování. Já děkuji vám za vaši tříminutovou eh, úvodní slova, která trvala 11 minut. Doufám, že eh, takto vás nebudou následovat ostatní, protože to bychom se k tomu hlasování nedostali. Na dvě minuty. Já rozhodně budu hovořit stručně. Eh, Poděkuji zpravodaji, který přes velice těsné lhůty přispěl kvalitním se textem, zároveň se s námi dokázal dohodnout na kompromisech u těch pozměňovacích návrhů. Já, když se na to dívám, tak vidím, že nejen já, ale i ostatní kolegové se snaží hájit cíle v oblasti sociální a environmentální co se týče těch pozměňovacích návrhů rozpočtových, podporujeme um, i návrh rozpočtu u různých agentur. Musíme zajistit, že Evropská komise skutečně má vše, co potřebuje k práci i k monitorování zavádění různých reform. Společně s e, členy a kolegy z jiných politických skupin navrhujeme nové přípravné akce, které pomohou zavádět komisi nové projekty týkající se e, zdaňování. Rovněž si domnívám, že dává smysl, smysl tvorba Evropské observatoře pro daňové otázky. A to je z mé strany vše. Chci poblahopřát eh, panu Morešanovi za tak dobrou spolupráci. Děkuji a Rýňu. Pan Garikan. Thank you. We, we... Ano, děkuji. I my chceme poděkovat zpravodaji za vykonanou práci. Eh, v podstatě reflektuje obavy našeho výboru a děkuji, že jste vzal do úvahy i připomínky naší frakce a že se dostali do kompromisních pozměňovacích návrhů. Rozpočet 2020 by měl obsahovat priority evropského semestru a měl by tam být dostatečné zdroje na koordinaci politik a je třeba se zaměřit na strukturální reformy ekonomik, na Mm, boj proti finanční eh, kriminalitě a podobně. A chci zdůraznit nakonec eh, mm, výzvy vyplývající z dozoru. Eh, ta dozor musí mít dostatečné zdroje a myslíme si, že to je zásadní, protože dozor zajišťuje, že se všude v Evropě budou implementovat pravidla, a to především pokud jde o finanční hrozby a praní špinavých peněz. Pokud jde o zdanění, spravedlivé zdanění, je třeba bojovat proti daňovým únikům, podvodům a není překvapením, že podporujeme eh, tu e, evropskou eh, daň a tu finanční observatoř. Děkuji. Děkuji. Sven Kigolc je zpravodajem eh, za zelené. Děkuji. Já chci vřele poděkovat zpravodaji za dobrou spolupráci a mm, za evropského ducha. Pokud jde o tu deskriptivní část zprávy, tam jste vzal do úvahy naše názory, podporujeme kompromisy. Jenom bych chtěl říci, že co se týče agentur, souhlasím že chceme více a více od institucí, ale my jsme finalizovali zprávu od Marakarase, týkalo se to eh, reformy agentur dozoru. A to eh, tady vlastně to je ve stejném duchu. To znamená, eh, agentury mají plnit úkoly navíc. A proto souhlasím s dalšími kolegy, kteří říkají, že je třeba proto zvýšit rozpočet Eh, pro tyto agentury. Tady je to odůvodněné, protože přece to by nebylo vůbec seriózní, když my chceme, aby eh, komise rada změnili statut těchto agentur, to znamená přidali tam další úkoly těmto agenturám a nebyly na to zdroje. Já jsem byl jeden ze zakladajících zpravodajů a pracoval jsem tvrdě s malým týmem ve srovnání se národními agenturami, takže já to znám. A je to zcela odůvodněné. Tedy a potom asi bude třeba vyjednávat s radou o tom. Nechci jít do detailů teď, ale jenom bych chtěla říct ještě jednu věc, a to, že studie, která se týká e, e, společného ownership a navýšení e, Eh, toho, mm, tež toho arzenálu nebo škály těch správců aktiv na trhu, tak to znamená, že se musíme zaměřit na další dimenzi, tak jak my jsme navrhovali. Takže proto bych chtěl požádat kolegy, aby hlasovali pro naše pozměňovací návrhy, protože tyto eh, činnosti jsou doplňkové a zaslouží si, aby zde mm, měli své místo z dobrého důvodu, protože také mají přidanou hodnotu. Děkuji, Svené. Nikoho jiného z ID tady nevidím, je to tak? Žádný stínový z ID. Dobře, takže za EKR pan Epping tady také není. Nikdo za něj. A pan Guzman z GUE. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně Chtěl bych eh, poděkovat zpravodaji za to, že zahrnul <clears throat> některé významné aspekty eh, pozměňovacích návrzích. Eh, máme za to, že alespoň dva z těch kompromisů obsahují pro nás rozporuplné postoje a mm, protože e, e, sledují jiný cíl, než, jsme, než naše návrhy, ale takže my ještě musíme se rozhodnout, jak budeme hlasovat o číslech. Děkuji, dobře, Siegfried. Poslední slovo stručně. Ano, já chci poděkovat samozřejmě všem kolegům za laskavá slova, Svenovi Gigoltovi. Ehm, takže rozpočet pro eh, agentury EASA. Eh, takže mm, revize těchto agentur nám jasně říká, že to, že eh, tyto agentury mm, že mm, tyto agentury budou mít e, e, e, úkoly navíc a že e, Eh, na to potřeba rozpočet, rozpočet, eh, ale na ně je větší než v minulém roce, protože se jim i zvýšila ta příjmová stránka do jejich rozpočtu, takže příspěvek z evropského rozpočtu je sice stejný jako v minulém roce, ale eh, kvůli tomu, že se jim zvýšily ty příjmy, tak jejich rozpočet bude vyšší v příštím roce ve srovnání s předchozím rokem a prý to stačí pro to, aby se pokryly tím ty úkoly, které dostali navíc, jak říkal Sven. A to je všechno. Chci poděkovat kolegům a budu se těšit na hlasování. Děkuji. Eh, Sikride, takže hm, za půl hodinky otestujeme výsledek. A tím jsme uzavřeli vlastně program schůze a teď do posud, teď nás čeká mm, schůze koordinátoru in kamera Markusy. Ptám se, chceš zůstat? Tady jsou dvě možnosti. Buď všichni odejdou, zůstanou tady koordinátoři, anebo koordinátoři se odebeřou někam do rohu. Takže dobře, všichni kromě koordinátorů odejdou a vrátíte se za půl hodiny na hlasování. Takže teď začne schůze koordinátorů.